generální ředitel, který pokud bych třeba nedokázal odpovědět nějaké specifické otázky, tak na to tak může vstoupit do této diskuse. Pan Barton. Také je zde zástupce stáleho zastoupení, kterého také znáte i z, pan, pan Knape, kterého znáte i z minulých aktivit v rámci předsednictví. Naposledy jsme se setkali v květnu a hovořili jsme o nárůstu kapitálu EIB a také o tom, Eh, jak má podpořit EIB růst a zaměstnanost Evropské unie. Mohu vám dnes říci, že teď tedy o pět měsíců později situace vypadá následovně. EIB eh, eh, může splnit své závazky na rok 2013, což je, myslím si, že vynikající stanovisko a odvážné stanovisko vzhledem, sice už tento rok 2013 už nám zbývá pouze tři měsíce, došlo ke 40% nárůstu činností našich bank, naší banky během jednoho roku. A v praxi máme stejný počet osob, protože e, lidé sice pomalu e, také k nám ještě přistupují, ale musí být různě zaškolováni a tak dále. Takže bych také ještě chtěl poděkovat i všem kteří nám pomáhají. Chtěl bych vám poděkovat eh, také za podporu v tom eh, nárůstu kapitálu, protože bez vaší podpory by k tomu asi nedošlo. A na druhé straně bych chtěl ještě také říci, že za, ten, eh, za to navýšení přinášíme výsledky. Dnes chceme hovořit o tom, jak můžeme podporovat Evropskou službu pro vnější činnost a také evropské vlastně vnější činnosti v minulosti Zejména se dotýká příštího finančního rámce na období 2014 až 2020. Někdy je to tak, že eh, vnější akce Evropské unie nezískávají dostatek pozornosti, alespoň podle mého názoru. Je to z toho důvodu, že jsme možná až příliš přehlceni všemi problémy a e, všemi sízelemi, které musíme řešit v té oblasti růstu a tvorby pracovních míst zde v Evropské unii, když chceme opět nastartovat evropské hospodářství. Ale myslím si, že je také dobré podívat se e, za hranice, jak se zahumná a podívat se, že i Evropa velice rychle mm, přispívá k vývoji. Můžeme se také zamyslet nad tím, kde chceme být třeba 10 let, eh, zda chceme posílit eh, naše postavení na světových trzích. Můžeme se zamyslet nad tím, kde bychom chtěli třeba ještě eh, zvýšit mm, naši konkurenceschopnost v technologiích a tak dále. Myslím si, že to jsou také velice důležité otázky pro evropské občany a i z toho důvodu je důležité, aby se Eh, těchto koncepcí účastnila i Evropská investiční banka. My jsme vlastně jedinou finanční institucí v rámci EU, která je právně zavázaná podporovat eh, politiky Evropské unie jak uvnitř unie, tak i mimo ní. Mm. Zde tedy eh, musíme bránit cíle Evropské unie a všechny eh, cíle, které se týkají Týká se to například eh, nakupu ochrany životního prostředí. Musíme také bojovat proti nespolupracujícím jurisdikcím. Centrem eh, činností EIB je externí mm, mandát poskytovat úvěry, což odsouhlasila Rada na návrh komise. A myslím si, že pro Evropský parlament je velice také že pro Evropský parlament je to také velice zajímavé téma, protože jsem slyšela, že tam byl velký počet eh, pozměňovacích návrhů, takže jasné, že vás tato otázka také eh, zajímá. Eh, zde vlastně jde o podporu a o záruky. Týká se to jak zemí, které mají přistupovat, tak i pro zemi v Jižní Americe a další. Zde máme určitý rámec, stanovíme cíle a také stanovíme maximální stropy pro investice do jednotlivých regionů, což je Eh, a je to vlastně, to jsou takové stropy, které zajistí um, přítomnost EU. V roce 2012 jsme poskytli více než 7 miliard eur na infrastrukturu, rozvoj místního soukromého sektoru a tak dále mimo Evropskou unii a vlastně nesla sama riziko. Je to významná částka, která má podporovat eh, vnější politiky Evropské unie a plynula jak do investic soukromého, tak i veřejného sektoru. 7 miliard eur je to tedy, bylo to tedy schváleno řídícím e, orgánem. E, bylo to vlastně pouze 10% naší celkové činnosti naší banky. Pokud se na to podíváme v kontextu ostatních e, finančních institucí, které působí nadnárodně, tak přesto je to poměrně vysoká částka a rozhodně bychom to neměli podceňovat. Na základě posledního přeskumu v polovině období v roce 2011 a na základě přímého výslovného ehm, požadavku Evropského parlamentu jsme také se začali více zajímat o otázku životního prostředí, změny klimatu. Také jsme v rámci e, pokynů ehm, vytvořili další spolupráce. Také jsme více začali spolupracovat s SVČ, s Evropskou službou pro vnější činnost a rovněž jsme i prohloubili, prohloubili spolupráci s dalšími subjekty a soustředili jsme se třeba na Kosovo, a Azerbajdžán a další země. Od roku 2000, v roce 2012 jsme také za, eh, začali používat nový Mm, systém měření, které, na, který nám pomáhá eh, vyhodnocovat vstupy a výstupy jednotlivých akcí a také usilujeme eh, o eh, osvědčené postupy, které se používají v nadnárodních finančních institucích. Samozřejmě, že také uvítáme veškeré vaše podměty. Stále zůstáváme investiční bankou, máme zvláštní investiční modely, které se liší a máme určité druhy projektů, které můžeme podporovat a také máme různé druhy nástrojů, které používáme. Můžeme využívat pákovýho, pákového efektu, který může maximalizovat eh, využití jak soukromých, tak i veřejných financí v kontextu záruky EU. Samozřejmě, že rozpočtové zdroje budou v dalším eh, víceletém finančním rámci napjaté a omezené. A to znamená, že právě ten pákový efekt, který může EIB nabízet, bude ještě důležitější. Eh, Evropská unie chce činit více s méně prostředky. A eh, záruka EU právě umožňuje využívat pákový efekt a tím pádem Eh, se zvyšuje možnost využívat kapitálu z jiných trhů o 25 až 30 Kapitálové trhy jsou klíčové, to bych chtěl zdůraznit. Kapitálové trhy jsou klíčové pro využívání pákového efektu a pro možnost mobilizace soukromých eh, financí pro veřejné účely, protože teprve když nám budou ostatní banky a finanční E, finanční trhy e, a kapitálové trhy důvěřovat, tak budeme moci získávat z těchto trhů finance. A teď třeba hovořím o vysokých, částa, vysokých částkách, které si žádají to, aby nám ty ostatní banky a finanční a kapitálové trhy důvěřovaly. Nejsme rozhodně žádní hazardní hráči. Mm, v minulosti jsme neměli žádné další E, přímé náklady pro evropský rozpočet na základě těchto nástrojů. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v Evropské unii velice e, napjaté rozpočty a proto je vlastně tento e, mechanismus, ten mandát poskytování úvěru je vlastně na jedné straně problémem, na druhé straně řešením. Na jedné straně přináší výrazné prospěšné vlivy, ale ten zároveň, co se týče toho období, ehm, zatímco v minulosti byl ten strop asi 29,5 miliard, teď to bude pouze asi 25 miliard a ještě tam tedy bude přeskum v polovině období a zejména se to bude týkat eh, snižování okruhu 4. EIB má možnost eh, pokračovat eh, v tom rozsahu jako v minulosti. Máme zde eh, máme zde například eh, strop ve výši 13 miliard, pak je zde o, eh, pokud bychom chtěli ještě získat dalších 5 miliard, tak bychom museli vlastně provést určité transfery v rámci nebo z okruhu 4. Zde tedy nechci se Mm, chtěla bych říci, že v, té, v této oblasti existují určité možnosti flexibility. Dále, co se týče evropské politiky sousedství a e, předvstupní pomoci, tak můžeme těmto zemím pomáhat e, a to takovým způsobem, které ta pomoci vlastně v souladu i s naší vnější politikou. Pokud e, bychom snižovali rozpočty, tak by to mělo velký negativní dopad na tu vnější politiku Evropské unie. Zejména co se týče třeba eh, evropské politiky sousedství, tak jsou zde velké možnosti, jak tento, eh, tuto část světa ehm, pozvednout. A také bych ještě chtěl nakonec říci, že je velice důležité, že ten nárůst pro eh, záruční fond v rámci, tak vlastně i to by nezměnilo ten, ty částky pro okruh čtyři. Chtěl bych vám poděkovat za veškeré vaše úsilí, zejména panu Kalfinovi a ještě dalším zpravodajům nebo spoluzpravodajům, protože chcete zvýšit tento strop ještě na 26 miliard, plus by tam byla ještě další možnost. Myslím si, že to je dobrý krok, jde to dobrým směrem, pokud chceme zachovat eh, stávající úroveň financování. Chtěl bych vás tedy požádat o vaši podporu, abychom zajistili dostatečné financování pro vnější mandát Evropské unie i na to budoucí období. Jsem si jist, že učiníme vše proto, abychom vás přesvědčili, abychom také přesvědčili radu, že nebo tedy, aby, aby oni ne, nereagovali negativně na návrhy, na tyto návrhy. Co se týče tedy eh, mandátu EIB, tak eh, musíme tedy to, musíme pokračovat rychle, protože moc času nemáme. Do června 2014 musí být vše schváleno, protože jinak by mohly být narušeny ty vnější operace je důležité, abyste byl naprosto jasný právní rámec, abychom mohli dále pokračovat v našich aktivitách. Ještě bych chtěla říci, že naším jediným cílem je podporovat vnější politiku Evropské unie a také podporovat další spolupráci s evropskými institucemi, zejména s Evropským parlamentem, kterého jsme vždy považovali za našeho spojence. Potřebujeme dobrý, solidní rámec pro další práci, abychom zajistili soudržnost a sladění a také potřebujeme dobré fondy dobré finance, které nám umožní vést dále utržitelné investice do zahraničí a zároveň i zachovat eh, stávající rámec eh, služeb, eh, který poskytujeme. Děkuji za pozornost. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation très, très claire. Euh, monsieur le... Děkujeme, vážený pane prezidente, za tuto velice jasnou prezentaci a nyní poprosíme pana zpravodaje. Děkuji. Několik argumentů, milí kolegové, k tomu, co nám před chviličkou řekl pan prezident Hoyer. Další finanční rámec, rozpočet pro rok 2014, to jsou věci, kterým se věnujeme velice aktivně a jsme si vědomí toho, že i přes naše úsilí se náš rozpočet sníží v podstatě u všech okruhů. Jedna z možností, jak kompenzovat toto snížení prostředků, především pokud jde o ty externí aktivity, je právě umožnit Evropské investiční bance, aby udržela alespoň stávající financování v této oblasti. Pokud snížíme zároveň evropské fondy a granty, které jsou distribuovány Evropskou unii a zároveň možnost EIB financovat tyto projekty, tak to znamená, že by to mělo několikanásobný negativní dopad na různé oblasti a mm, domény, kterým jsme se věnovali v posledních letech. Efektivnost těchto fondů, které využívá EIB, pan prezident se o tom zmínil, je velice vysoká, ten multiplikační faktor je 30, to znamená, že i každé euro, které dáme do garančního fondu, přináší 30 eur investic v souladu s našimi politikami. Skutečně ne, vidím, jak bychom mohli ještě zvýšit naše finanční prostředky lepším způsobem v EU. My jsme včera, my samozřejmě jednáme i s komisí, protože pokud jde o naše příspěvky do garančního fondu, to je založeno na různých prognózách, vzorcích, které jsou velice konkrétní. Očekávání v této oblasti jsou následující u každé miliardy. Pokud jde o tyto finanční prostředky, my musíme, eh, evropský rozpočet musí přispět 55 miliony v tom prvním období 2014-2015 to nebude mít žádný rozpočtový dopad, protože ty příspěvky letošního roku jsou na základě historických čísel, které již jsou k dispozici. To znamená, že tu částku, kterou potřebujeme proto, abychom udrželi možnost financování, není až tak veliký nejsou až tak veliké. My se budeme snažit, to vám chci připomenout, budeme hledat další možnosti, kdy jsme dělali takovou tu analýzu v mm, mezidobí 2 miliardy pro klimatické změny jsme tam využili. Eh, využili jsme možnosti takzvaných reflows, to znamená, to jsou příjmy, které se týkaly takových těch záložných operací, nevrátili jsme je členským státům, mohli jsme je využít právě tímto způsobem. A parlament podle mě by měl nalézt určité možnosti tohoto dodatečného financování z těchto nástrojů, tak abychom snížili rozpočtové úsilí. Alespoň velice stručně. Chceme navýšit, nebo návrh zde padl i na navýšení pružnosti v takové nejisté politické situaci v, mm, v okolních zemích EU, na Blízkém východě, v našem sousedství. Je velice důležité být pružnější, tak abychom lepším způsobem využívali finanční prostředky. A to je zároveň věc, kterou musíme ještě projednat. V tom revizním období, mezidobí, jsme využili i informace ze zprávy pana Desu a naše konzultací s různými zúčastněnými stranami. Mandát, který má banka v současné době s ohledem na transparentnost, zapojení zúčastněných stran a tak dále, tento mandát by podle mě měl přinést dostatečné výsledky. To, čeho jsme dosáhli, to musíme zachovat, protože samozřejmě očekáváme, že splníme výsledky, k kterým jsme se zavázali. Můžeme trochu předbíhat před tím revizním období, mm, tak aby jsme ho dokončili do roku 2016 a nezačali to revizní období a pana prezidenta Hojera bych rád poprosil, aby dokončil tuto naši práci, trialog do konce letošního roku, tak aby nedošlo k nějakému napětí v aktivitách banky nechci, aby jsme se tomu věnovali až na poslední plenárce, pokud jde o mandát pro EIB, protože by to e, stížilo situaci financování pro EIB. Chceme, aby ten kalendář byl stručný, jasný a abychom nalezli možnost i s radou na nalezení vhodného výsledku. Já si myslím, že jsou zde možnosti k dispozici. Děkujeme. A nyní pan Plenkovič. To je náš nový člen z Chorvatska. Uh, uh. Děkuji za slovo pane předsedo Lamasure. Nejprve mi dovolte pozdravit eh, prezidenta Evropské investiční banky, pana Hojera, s nímž se znám z minula, kdy fungoval v německé vládě a kde já jsem vlastně tehdy byl eh, tajemníkem eh, pro zahraniční věci v chorvatské vládě, Chtěl bych říci, že já pocházím ze země, která měla velký prospěch právě z těch různých půjček eh, a investičních projektů mimo Unii. Eh, podporovalo to například eh, malé a střední podniky, dopravní projekty, železniční infrastrukturu. Také jsme využili financování třeba pro zemědělství, pro bioplyn a jsem si velice vědom toho, jak nám Evropská investiční banka pomohla a také bych chtěl i eh, nebo také bych chtěl opravdu ocenit to, jak on sám hovořil o přidané hodnotě, kterou Evropská investiční banka v tomto nástroji přináší jak pro Evropskou unii, tak pro ostatní země. Chtěl bych říci, že veškerá činnost EIB mimo Evropskou unii by měla být plně v souladu s úsilím komise, s úsilím Evropské služby pro vnější činnost a měli bychom dokázat, že Evropská unie využívá všechny své nástroje soudržně. To je nesmírně důležité pro všechny zeměpisné oblasti, na které se EIB ve svém vnějším mandátu zaměřuje. Také jednak se zaměřuje na země, které jsou u Evropské unie, zejména ty předvstupní země ale pak jsou zde i naši východní partneři, také partneři ve středomořské oblasti a spadají sem i další oblasti, pardon, i další um, oblasti v rámci celosvětového mandátu. Chtěla bych ocenit práci svého kolegy Ivana Kalfina. Hovořil o tom, co, co se teď vlastně nejvíce bude řešit, co je stále ještě otevřené, je to e, objem financí v porovnání s minulým finančním obdobím a také vyhlídky na budoucnost. Hovořil také o tom, že tam je ten rozdíl. V minulosti to bylo 29,5, teď 25. Myslím si, že bychom měli nějakým kreativním způsobem zajistit stejný nebo dostatečný prostředek financí i pro budoucna. Zároveň musíme vzít v úvahu i to, co řekl pan prezident Hoyer, hovořil o flexibilitě, ale vzhledem k omezením v víceletém finančním rámci a vzhledem k politické dohodě si myslím, že v těch následujících měsících, které nás čekají v budoucnu, bychom měli obezřetně usilovat o nalezení takového kompromisu, který jednak bude v souladu s VFR, ale který zároveň umožní Evropské investiční bance ehm, dokončit všechny projekty, které se týkají zejména podpory malých a středních podniků, ehm, také opatření ve změně klimatu a i podpory dalších zahraničních politik. Myslím si, že je velice důležité vyslechnout si analýzu eh, prezidenta banky, jak je to s projekty, které byly financovány v Sýrii, eh, protože to je takový příklad mm, toho, kdy opravdu ty prostředky Evropské unie byly použity co by sáruka. Děkuji, říká předseda, nyní pan Stolojan. Děkuji za slovo, děkuji i panu prezidentovi banky za to, že je mezi námi. Mám dvě otázky. A co atomové odvětví? Jaderné, elektrárny, všechno spojeno s jádrem. Máte v současné době nějaké projekty propojené s touto oblastí? Myslíte si, že jaderná oblast, jaderné odvětví by mělo být rovněž vhodným kandidátem pro úvěry EIB, protože jsou se návrhy na to, abychom z této oblasti již neměli vhodné kandidáty pro tyto úvěry. Já to nepodporuji, toto stanovisko, rád bych se proto zeptal na váš názor. A druhá věc, a co Arménie? To je v anexu v příloze 3 návrhu komise vhodných zemí já si myslím, že spíše by to mělo být, eh, že tato země by měla být v příloze dvě, to znamená možní kandidáti. Děkujeme paní Baldakíny. Eh, Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Několik věcí které bych ráda zmínila. Já jsem z Malty a proto mám trošku samozřejmě i zájem ohledně této oblasti středomořské. Pokud jde o přílohu jedna, kterou připravila komise v rámci těchto dokumentů, to mě překvapuje. To mě překvapuje, protože Středomoří to je region, který má své problémy, své výzvy, následně po arabském jaru. Nesmíme zapomínat na to, jak to v tomto regionu vypadá. Musíme si uvědomit, jaká je realita v této oblasti. Arabské jaro změnilo sociálně politické pozadí, sociálně politický scénář celého Středomoří a Malta samozřejmě hraje určitou roli v celém tomto regionu a právě proto my Malčané v přímém přenosu sledujeme to, co se děje a snažíme se i pomoci. Byli jsme v té první linii pomoci těmto zemím, především pokud jde o Libii. Evropská unie samozřejmě utrpěla následky toho, k čemu došlo v Středomoří, po arabském jaru, v Syrii. Máme zde asi 2 miliony uprchlíků, kteří eh, se nachází na hranicích Evropské unie a právě proto si myslím, že nesmíme nikdy zapomínat na solidaritu. Proto se ptám, proč se jaksi snažíme zapomenout na solidaritu a otáčíme se zády jižním přátelům. Evropa nesmí zapomínat na Středomoří, nesmí je ponechat ve zelené situaci. Tento středomorský region, podle mého názoru, by měl být považován by měl mít k dispozici 8,7 miliardy, tak jak to bylo k dispozici pro rok 2009. A já si myslím, že bychom tyto částky měli um, zachovat, dvě třetiny pro jižní sousedské země a jednu třetinu pro východní země. Nemůžeme z toho ustoupit. To by byl skutečně precedens, když to srovnáme s tím, na čem jsme se dohodli v rámci víceletého, pra, víceletého rámce. No a pokud jde o tu revizi, my jsme navrhovali 20 navýšení společně s deseti procenty pro regiony. Proto jakákoliv realokace částek v rámci této revize podle našeho názoru představuje riziko. Riziko toho, co by Středomoří mělo dostat. Těch 10% podle našeho názoru je vhodnou částkou. Proto bych ráda na vás apelovala, pane prezidente, abyste tyto návrhy pro Jižní Středomoří a všechny tyto částky podpořil a zachoval. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě dvě otázky z mé strany. Nedíkají se sice přímo našeho dnešního tématu, ovšem jsou to přece všechno velice důležité věci pro parlament, pro náš výbor. Před chvíličkou jste o tom hovořil, o tom, kolik jaké částky kapitálu budete mít k dispozici v rámci EIB. A já bych se rád zeptal, pokud jde o to navýšení tohoto kapitálu, myslíte si, že to, co jste předpokládal, to znamená to plnění před nějakou dobou, že k tomu skutečně dojde. A pokud jde o MMF, víceletý finanční rámec, jednání ohledně tohoto rámce, my chceme realizovat projektové bondy, projektové obligace. To je záležitost, eh, ke které EIB hodně přispěla. Proto bychom se chtěli zeptat, jak se na to díváte, na zahájení využívání této možnosti projektových obligací, které by mohly rovněž hrát důležitou roli při, při určitém typu investic. Máte slovo, vážený pane prezidente. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokusím se zodpovědět co nejlépe některé dotazy a potom možná požádám zástupce komise pana Bertna, aby do toho vstoupila nebo vstoupila, zejména pokud jde o přesná čísla. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Kalfinovi, panu zpravodaji, za vynikající spolupráci, kterou máme z vaší strany, pardon, za vynikající podporu, kterou nám, podporuje, kterou nám projevujete. Ano, jak jste říkal, potřebujeme určitou rozpočtovou kreativitu na to budoucí sedmileté období. Mm, některé věci se také mění postupem času a mění se i postoj jednotlivých členských států ohledně některých nástrojů. Jsem si, že nás čekají asi boje s některými, kteří budou zastávat eh, neměné pozice a také, až budeme hovořit o využití těch zpětných ehm, toků rozpočtových, tak to bude asi obtížné. A jsem tedy velice rád za váš návrh nebo za vaše návrhy a myslím si, že to všechno jde dobrým směrem. Jsme si vědomi toho, že prioritou pro všechny, kteří nesou odpovědnost za růst, za zaměstnanost eh, v Evropské unii, takže eh, jejich prioritou určitě není vnější mandát poskytovat úvěry, ale eh, musíme také podporovat i ostatní země mimo Evropskou unii, protože třeba máme společné cíle, třeba rozvojové cíle tisíciletí. Souvisí to i s, s zahraniční politikou. Zahraniční politika Evropské unie také eh, jde ruku v ruce s těmito mm, investičními pomocemi. Mohu říci s úlevou, že v uplynulých dvou letech jsme vyvinuli velké úsilí jak ve spolupráci s Radou, Komisí i s Evropskou službou pro vnější činnost. Spolupracovali jsme s těmi relevantními eh, útvary Evropské komise, abychom právě provázali naše činnosti s činností Evropské služby pro vnější činnost. Hmm, hovoříme také o velice důležitých zemích, třeba právě Sýrie. V minulosti byla naše banka poměrně aktivní v této zemi. Byli jsme rádi, že jsme jim například mohli pomoci vystavit eh, důležitou infrastrukturu. A pak jsme byli v situaci, kdy investice už eh, nemohly pokračovat a mm, velký objem financí tam zůstal jaksi zablokován a vyžadoval to obrovské úsilí zástupců komise a dalších, aby přišli s určitým řešením, usilovali o zmírnění toho problému, ale stále ještě to není zcela vyřešeno, protože stále ještě tam je část financí, část eh, eh, financí jsou zatím pod vlivem katarské banky a zatím vlastně ještě nejsou pod naším vlivem. A uvidíme, jak budou spolupracovat s příslušnými útvary komise a rady. Stejné platí i pro střední Asii. Pan Stolojan upozorně na Arménii. Tam už jsme činí, tam už eh, máme své podnikatelské aktivity nebo investiční aktivity a platí to, co platí i pro ostatní země. Musíme tam eh, uplatňovat určitá svá kritéria a kontrolovat, zda jsou dodržována. Zejména se to týká eh, principu podmíněnosti a souladu s předpisy Nicméně jsme si plně vědomi naší odpovědnosti v rámci východního partnerství a souvisejících eh, politických koncepcí. Musíme postupovat se stejnou silou a se stejnou razancí i v oblasti Středomoří a Unie se Středomořím. Činnosti EIB v oblasti Středomoří jsou téměř nulové. Účastnil jsem se schůzky ve Washingtonu, tam byla přítomna i Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Já jsem tam byl v podstatě jediným zástupcem, který mohl říci, že my jsme tam přinesli určité výsledky. Mm, předsednictví hovořilo, pardon, tehdy se na té schůzce hovořilo o tom, že se všichni předháněli v různých příslibech, ale nakonec eh, téměř nikdo tam nic neudělal. Ale na rozdíl od ostatních eh, nám se podařilo dosáhnout určitých výsledků. Pak jsou určité uh, citlivé otázky, které se týkají, zda je tam dobrá rovnováha mezi těmi jednotlivými oblastmi, kam investujeme. Já si myslím, že to není na mě, pro nás je důležité jak oblast Středomoří, tak oblast východního partnerství a úzce koordinujeme naši činnost s komisí, zejména s komisařem Filem, který je tou nejodpovědnější osobou a také koordinujeme svou činnost s SVČ. Dále pan Stolian se ptal na otázku eh, jaderné energetiky a jaderného období. Eh, teď eh, všechny projekty se musí projednat se, zástup, pardon, se správní radou EIB, kde jsou vlastně zástupci členských států, takže já sám se k tomu nemohu příliš vyjadřovat, ale mohu říci, že v oblasti energetiky jsme eh, s občanskou společností, se členskými státy a s dalšími všemi, kdo o to měl zájem, eh, vedle diskusy o energetice, o úvěrech v oblasti energetiky a rozhodli jsme se, že to musí být technologicky neutrální, ale zároveň to musí být ambiciozní a musí to být takový, takové investování, které bude osilovat o snižování emisí. Jaderná energetika jako taková, tak to je věc, eh, o které musíme diskutovat s vámi a s komisí. Je to nejenom otázka, kde je budoucnost jaderné energetiky v Evropě, to je politická otázka a bude asi čekat nás politická diskuse. Pak musíme hovořit i o tom, kdo bude činný, kdo bude, nebo jak to bude s tím vyřazováním těch starých jaderných zařízení z provozu, jak to bude s jejich likvidací, protože jednak je zde otázka, jak to bude s výstavbou nových jaderných elektráren, ale pak je zde druhá otázka, jak to bude s likvidací těch starých eh, elektráren, které stále ještě stojí a které představují výrazné riziko pro evropské občany. Myslím si, že právě naše úloha bude více v té oblasti likvidace a vyřazování z provozu těch starých eh, jaderných zařízení a jaderných elektráren. Pak jste se ptali na ka- navýšení kapitálu, to se ptal přímo pan předseda tohoto výboru. Myslím si, šel se říci, že na základě hodnoticích metod, které stále zdokonalujeme, mohu říct, že zde máme to navýšení o těch 40%. Zatím ještě ten rok nedoběhl, takže nemůžeme činit nějaké závěry, ale je jasné, že tam je pozitivní dopad. Možná Eh, možná vám bude připadat, že už ten rok je téměř u konce, ale velice často se všechny projekty jaksi nakupí eh, na konec roku. Takže ještě třeba 31. prosince je banka velice aktivní a mm, ty výsledky opravdu uvidíme až na konci roku. Ale Myslím si, že tedy na základě toho rozhodnutí o navýšení kapitálu, které členské státy učinili, jsme přinesli výsledky. Další věc. Za, co se týče těch projektových dluhopisů, tak do této iniciativy vydávání projektových dluhopisů jsme se zapojili s velkým úsilím a také s velkým zaujetím. Víme, že to je z Brusu nový nástroj, je to vlastně i taková celá nová, takový nový arzenál, který mohou využívat banky nebo naše banka. Navíc se tento eh, nástroj může kombinovat s dalšími finančními nástroji, a je to tedy zajímavá situace Ale teď čekáme na takové první, nebo vůbec budeme, čer, budeme nabírat první nové zkušenosti. Mm, eh, iniciativa projektových dluhopisů je pod velkou kontrolou a už eh, asi vlastně před několika měsíci byl podepsán první projekt, týká se Španělska a měl by to být velký úspěch na trhu. Mělo by to být velice dobré pro místní trh. Také jsme již eh, dokončili jeden projekt, který se má týkat eh, offshoreových eh, elektráren ve Spojeném království. Bude to tedy mnohem menší měřítko než ten španělský projekt, ale myslím si, že to také bude úspěšný projekt. Další věcí, pardon, teď tedy ten, eh, ty pilotní, ty projektové dluhopisy teď pomalu už se přesouvají z té pilotní fáze do další fáze. Pak je zde italský projekt Corneliano. Mm, tam příslušné osoby se budou rozhodovat, jak to s tím projektem dopadne a také stanoví kritéria. Ale myslím si, že ten projekt obecně funguje velice dobře technologicky i finančně na tom velmi dobře. Myslím si, že by bylo dobré, aby pokračoval. A je také důležité, abyste byl nějaký úspěšný, dokončený projekt v oblasti projektových dluhopisů. Chtěl bych, chtěl jsem vám to říci, protože jsem před několika týdny velice rád si vyslechl eh, projev předsedy komise, který také zdůraznil ve svém projevu v Evropském parlamentu význam těchto projektových dluhopisů a doufám, že budeme pokračovat v těch projektech. Třeba ten projekt Cordeliano, ten by měl pokračovat, byla by škoda, aby nepokračoval, protože je velice úspěšný. A ještě jsem něco zapomněl. Sýrie, pokud vás zajímají číselné údaje, tak požádám eh, kolegyni. Following the Děkuji vám. Potom rozhodnutí pozdržet ty částky pro Syrii, tam máme asi 110 milionů eur. Ovšem z toho jsme zatím se snažili využít pouze 81,2 na základě určitých záruk. Toto je potřetí, co jsme tyto záruky tímto způsobem spojili. Máme zde u předchozích případů z Jugoslávie, z Argentiny. Úspěšné příklady ED a S je náš protějšek a já doufám, že budeme schopni pokračovat tímto způsobem i do budoucna. Ovšem nevíme, jak dlouho nám to bude trvat. Dobře, říká pan předseda. Už se nám nikdo nepřihlásil. Do diskuze rád bych poděkovala panu prezidentovi banky, jeho kolegyni. Pro nás to bylo nesmírně zajímavé a rád bych vám připomněl, jak to bude vypadat časově. Trialog nás čeká v následujícím období. Je to jednak 16. 10. 25. 11. možná dokonce i 18. prosince, možná dokonce 24. prosince večer se uvidíme. Po této výměně informací zde máme na 1.10.12.00 předkládání návrhu pozměňovacích a 17.10. budeme hlasovat v našem výboru. Rád bych vám všem poděkoval a nyní dvě minutky pauzu. Za chviličku budeme pokračovat hned hlasování a jenom doprovodím pana předsedu. La séance est reprise. Mesdames, messieurs. Milí kolegové, milé kolegyně, poprosil bych, aby se k nám připojili naše místo předsedové a začínáme hlasováním. První zprávou je zpráva pana Alexandra Alvára. Máte seznam hlasovací, kromě Ani Jensen, máte všichni hlasovací karty? Alexandře, chtěl byste nám k tomu ještě něco začátkem na úvod? Máte slovo. Merci beaucoup. Sorry, just maybe... Děkuji za slovo. Dovolte mi pouze asi 30 vteřin teď a 30 vteřin ještě po hlasování, pokud mi to dovolíte. V této chvíli bych pouze chtěl využít ten čas, který mi dáváte, abych poděkoval kolegovi Janu Mulderovi. Velice mu děkuji za to, že převzal tu práci, když jsem minulý měsíc eh, eh, byl nepřítomný. A děkuji i dalším kolegům, kteří velice konstruktivně pomáhali. Děkuji i sekretariátu a děkuji i pracovníkům své kanceláře. Tím jsem vyčerpal svých 30 vteřin a nechal bych si ještě těch druhých 30 vteřin na pár slov po hlasování. Děkuji, pane předsedo. Bien, alors, nous prenons donc euh, le... Výborně. Takže 28. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 29. Paní Trautmann. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? 6. Zdrželi se. Přijato. jednička nám tím pádem vypadla, 32 nám vypadla, dostáváme se k číslu 33. Zpravodaj je pro. Kdo je pro, kdo je proti? Čtyři jsou proti, zdrželi se. Přijato. 34. Jan Mulder. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že většina byla proti, musíme to ověřit. Takže ještě jednou 34. Hlasujeme nyní. Hlasujeme. Vidíme, že nám ještě dva nehlasovali, jeden nám nehlasoval. Nefunguje to? No, to jste asi použili kreditní kartu za GUE. Hmm, já jsem dokonce nedávno chtěl zaplatit v hotelu mou kartou sociálního zajištění a nechtěli ji přijmout. Trochu mě to překvapilo. Takže končíme hlasování. Jedenáct pro, 22 proti, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 35. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 7, 8, já rovněž 9, zdrželi se. Přijato. 36 od pana Hartonga. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Hartung zde není, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 37. Paní Le Grip, zpravodaj je proti, kdo je pro? Třináct společně se mnou, kdo je proti, 19. Zdrželi se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Text máte na seznamu hlasovacím. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva, tři. Zdrželi se. Přijato. 39. Ta byla stažena autorkou. 40. Zpravodaje pro. Kdo je pro? promiňte, říká pan předseda, čili to již bylo pokryto až po 43 od paní Trautmann. Zpravda je pro, kdo je pro? Kdo je pro? Sedm se mnou. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k právním ustanovením. Je tam pozměňovací návrh 1 od Moniky. Zpravoda je proti. Kdo je pro? 10. Kdo je proti? Dvanáct. Musíme to ověřit. Takže ještě jednou, to nebylo úplně zcela jasné, čili ještě jednou je to pozměňovací návrh 1 od Moniky Holmajer, zpravodaj je proti. Hlasujeme nyní. Tři se nám ještě nepřihlásili, dva se nám ještě nepřihlásili, nedá se nic dělat, končíme hlasování. 17 pro, 15 plus 1 proti. Nikdo se nestržel, to znamená přijato. A nyní úvodní ustanovení. Kompromisní návrh 1 od zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Tím pádem nám to pokrylo 2, 3, 9 eh, a dostáváme se k 6 od paní Holmajer. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Nikdo se nezdržel? Přijato. Dostáváme se dále k sedmičce. Paní Le Gris, zpravodaj je proti. Kdo je pro? promiňte, to bylo šest a nyní kdo je proti. Děkuji vám, zdrželi se. Zamítnuto. Osmička. Zpravoda je pro, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Já myslím, že to bylo tak nějak podobně, stejnou většinou. Uvidíme. Hlasujeme nyní. Dva se nám ještě nepřihlásili. Končím hlasování. Takže 18 paní Ann Jensen pro, 15 proti přijato. Pozměňovací návrh 9. Ten nám vypadl. Desítka rovněž. A dostáváme se k 11 od paní Legry. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pět, šest, sedm, osm. Kdo je proti? Více než osm. Zdrželi se, čili zamítnuto stejnou většinou. Dvanáctka od paní Moniky Holmajer. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 11, 12. Já už jsem se počítala, kdo je proti. Musíme to ověřit. Hmm, vypadalo to 12 na 12 podle zvednutých rukou. Uvidíme, takže 12 ještě jedno od Moniky. Hlasujeme nyní. Hlasujeme. Jeden hlas se nám ztratil, dva nám nehlasovali, končím hlasování. 15 pro, 16 plus 1 proti, takže 17 proti. Ještě? Vy jste byla pro? Takže 16 pro, 17 proti, zamítnuto. Nikdo se nezdržel. To byla dvanáctka od Moniky. Jelikož jsme to zamítli, musíme hlasovat o 13. paní Katrin Trautmann. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Strašili se. Zamítnuto. 14. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujeme o 14. Zpravodaj je pro. Macmillan Scott plus ostatní jsou autoři. Hlasujeme. Končím hlasování. Takže 18 pro, 13 proti, jeden se zdržel. Přijato. Kompromis 2 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Ověříme to. Omlouvám se, ale musíme to ověřit. Vypadalo to velice těsně. 31 nám hlasovalo, 2 nám chybí, teda ještě pořád. Dva hlasy jsme anulovali, končím hlasování. Takže 19 na 14 přijato. A tím jsme pokryli 15, 16 a 17. 18. Goran Ferm a ostatní zpravodaje pro, kdo je pro. Myslím, že to vypadá podobně zase, kde je proti. O 11, no musíme to ověřit. Myslím, že to dopadlo zase stejně. A někdo se nám tady probral. Končíme hlasování. 19 plus, 13 proti, je to stejná většina. 19 od paní Katrin Trautmann, je pro, kdo je pro, proti. Jeden, zdrželi se, přijato. 20. Gorana Farma a ostatních zpravodaje pro, kdo je pro. Kdo je proti? Ověříme to. Já myslím, že je to stejnou většinou, ale ověříme to. Hlasujeme nyní. Čtyři nám jaksi nechtějí hlasovat, takže hlasujeme ještě, ještě můžeme hlasovat. A jeden opět nám jaksi zmizel. Končím hlasování. 17 pro, 14 proti. Čili je to stejnou většinou. Je to, proto jsme to museli ověřit. No a nyní 21. od Korana. A to je ve dvou částech. Nejprve první část. To je ta první část, teda ten text. To znamená, nejprve říkají kolegové, že budeme muset hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu, takže ne. První věc. Text společně s ústním návrhem a pokud to odmítneme, tak potom teda o tom textu bez tohoto ústního návrhu, čili nejprve text s ústním návrhem, zpravodaji se to nelíbí. Kdo je pro? Vypadá to zase na stejnou většinu, kdo je proti. Vypadá to podobně. Vypadá to podobně. Chcete, aby jsme to ověřili? Já myslím, že to dopadlo stejně. Čili to jsme odmítli. A nyní text bez ústního návrhu. Zpravodaj je pro, kdo je pro. Kdo je proti? To je logické, čili přijali jsme to. 22. Zpravodaj je pro, kdo je pro. Kdo je proti? Stejná většina, podle mě, čili přijato. Kompromis číslo 3 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. To pokrylo 23 a 38. 24 je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Hmm, ano, přesně tak, jak jsme předpokládali, takže přijato. Myslím si, že ten další 25, 26. Ano, budeme teda hlasovat unblock, můžeme hlasovat společně, dobře, kdo je pro? Kdo je proti? drobné změny, oba dva nyní ověříme společně unblock 25-26. Hlasujeme nyní. Hlasujeme, kromě Korana, hlasujeme, hlasujeme. Končím hlasování. Takže 17 na 15. Hmm, není to až tak úplně jak vidíte, bylo to těsné. 27. Monika požádala o hlasování po částech, čili nejprve o textu bez slov near the code, legislator v angličtině, zpravodaj je pro, kdo je pro. Moniko, váhání, spravodaj, spravodaj je pro. Spravodaj je pro, souhlasí s Monikou. Monika zjistí, proč teda to, o to požádala, je pro, kdo je pro, kdo je proti. Někdo, zdržel se někdo. Přijali jsme to. Ne the co-legislator v angličtině a nyní takže ne, pan předseda se opravuje bez tohoto textu. A nyní hlasujeme, abychom to tam přidali, tato slova. Zpravoda je pro, Monika je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Není to. Nevypadalo to úplně identicky. Takže s těmito, s tímto slovním spojením nie the co-legislator v angličtině. George je pro. Všichni hlasovali, všichni se nám již probrali, 16 pro, 16 proti. A vy Tyto dva hlasy se anulovaly, to znamená 17 na 17 a pozměňovací návrh jsme tím zamítli. Teda ta druhá část, samozřejmě tu druhou část. To znamená, že ta slova nerecal legislator tam nebudou. No. Čili. A nyní konečné hlasování. Ověříme to? Ano. Kdo je stínovým? Pro mě bylo mi řečeno, že se mám na něj dívat. Moniko. Ano, hlasujeme, hlasujeme. Ještě, ještě, hlasujeme nyní. Výborně, hlasovali všichni. Ty dva hlasy se nám anulují, to znamená 17 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel, to znamená 18 na 15, těmito dvěma hlasy. Přijali jsme tuto zprávu a blahopřejeme zpravodaji, který se nám chce k tomu vyjádřit. Velice děkuji. Já jsem již na začátku říkal, že po hlasování eh, také využiji 30 vteřin. Mám na vás, eh, pane předsedo, jednu otázku. Eh, chtěl bych říci, že ať už jste hlasovali, nebo ti, kteří hlasovali pro, nebo ti, kteří hlasovali pro a měli určité pochyby, tak bych chtěl se zeptat, zda by bylo možné, aby generální tajemník mohl zveřejnit studii z 2. září, to byla právě ta studie, kde jsou různé číselné údaje, o kterých hovoříme. A myslím si, že by bylo dobré, aby ta studie byla zveřejněná, protože zatím ji měl k dispozici náš rozpočtový výbor, ale myslím si, že i ostatní poslanci Evropského parlamentu by si rádi na to sami udělali názor. Takže vás si poprosit o to, abyste požádal generálního tajemníka o zveřejnění této studie. Děkuji. Děkuji. Já tedy předám tuto žádost, protože Vzhledem k tomu, že se jedná o transparentní organismus, eh, tak eh, to nebude problém. Jinak se zeptáme NSA, protože oni vědí všechno. E eh, co se týče těch ostatních, kteří hlasovali proti, tak my chceme říci, že my jsme chtěli požádat pano spraje, pana zpravodaje, aby tam tyto údaje uvedl, ale toto bylo zamítnuto. Ale protože to nebylo zveřejněno pouze v rámci členů Eh, rozpočtového výboru. Takže my bychom chtěli požádat, aby se jednalo o aktuální čísla, ale ne o ta čísla, která už aktuální nejsou. A potom eh, za druhé, Potom bych eh, chtěla ještě říci, že si myslím, že je dosti komplikované, když přistoupíme k opatřením, která nám nepomohou, protože bohužel se nacházíme v situaci, že členské státy eh, ignorovaly zatím, že my prostě tady hlasujeme, že bychom chtěli eh, změnu a zatím se neodhodali k tomu, aby o tom diskutovali. Takže proto z tohoto důvodu je velice obtížné, aby pokud jde o zprávu parlamentu, tak eh, prostě, abychom, eh, když se tedy jedná o ta, o ta tři eh, sídla, tak prostě o tom musí nakonec rozhodnout členské státy. Takže my jsme proti eh, tomu, abychom měli 25 studií k těmto třem sídlům, protože máme 6, 7 eh, studií, ale prostě není to lepší ani horší. Prostě poukazuje se na problém, ale ten problém se neřeší. Problémem nejsme my, problémem není zpráva Evropského parlamentu, ale problémem jsou členské státy. Děkuji vám za vysvětlení, tedy hlasování. Já bych tedy nenavrhoval, abychom dále o tomto textu diskutovali, proto požádáme generální sekretariát, aby zveřejnil veškeré číselné údaje, tak aby plénum o tom mohlo eh, hlasovat, aby byli všichni informováni. Gratulujeme panu zpravodajovi samozřejmě. A nyní přistoupíme ke zprávě pana Giovanni Lavia. Je to tedy Fond pro rozvoj venkova. Máte všichni eh, hlasovací seznam? Začneme tedy kompromisem velké A. Máte ten text na tom hlasovací seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Přijato. Tento text. A nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, kdo je proti, zpravda je pro. Jeden se zdržel. Přijato. A nyní kompromisní návrh B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, takže odpadá pozměňovací návrh 7, nyní 8. Lajon, zpravodaj je pro. Kdo je pro? 8 také. Pozměňovací návrh 8. Já si myslím, že to je pouze sedmička. Dobře, takže to tedy odpadá, dobře. Jestli souhlasíte, tak bychom přistoupili k pozměňovací návrhu eh, dva zpravodaje. Kdo je pro? Proti? socialisté a GUE. Zdrželi se? Přijato. Zbytek stránky. George Lyon to všechno stáhnul a pan zpravodaj taktéž. Takže budeme hlasovat o textu elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni? Jsem tedy rád. 31 plus 1,32, 0. Gratuluji. Gratuluji panu zpravodaji. Nemáme tady žádný další bod, o kterém bychom měli hlasovat. Eh, Giovanni, Giovanni? Eh, převod do rozpočtu komise? Ne, pro ostatní instituce. Kdo hovoří jménem Derek Bogana? Edit? Prosím. Děkuji za slovo. Já zde zastupuji Derka a jeho názor. Týká se o 150 tisíc eur, to je, ten, to je žádost o převod. A žádáme, nemáme se žádné obavy, takže vám doporučujeme a žádáme vás, abyste hlasovali pro žádost o převod. Kdo je tedy pro ten převod? Kdo je proti? Drželi se? Dobře, takže ten převod je přijat. A tímto se vrátíme k našemu dnešnímu pořadu jednání. Dám tedy slovo Jutě, aby pohovořila o bodech 11 a 12. Možná by se o tom mohla pohovořit dohromady. Ehm, eh, děkuji vám. Tady se jedná opět o agentury eh, Jedná se o agenturu pro železnice. Zde musíme vypracovat stanovisko. My víme, že komise navrhla čtvrtý balíček pro železnice a nyní ten legislativní eh, proces ve výboru pro dopravu tedy probíhá. Agentura pro železnice je součástí tohoto legislativního procesu, musí tedy to základní nařízení být proto změněno. A komise tedy tam připravila nové úkoly pro agenturu. Ale ten proces ještě není ukončen. Proto já si myslím, že tím nejdůležitějším eh, požadavkem, který máme na komisi, a kdyby nás vyslechli, tak by to bylo samozřejmě fantastické, ale možná nyní tedy tam se jedná, je v průběhu zatím něco jiného. Takže pro komisi. Eh, na konci legislativního procesu eh, chceme mít eh, zrevidovaný dotazník, kde tedy se stanoví, že v tom legislativním procesu budou další úkoly, které samozřejmě souvisí s personálem, které se musí nějakým způsobem vyřídit a komise musí se na to znovu podívat a musí nám tedy připravit nový legislativní rámec. A potom se jedná o věc, o které jsme hovořili už na jiných místech. Jedná se o otázku tedy personálu. Samozřejmě souhlasíme s tím, ano, všechny agentury musí mít e, nové e, úkoly. Jedná se o 9% ročně či 5% ročně, 13 do 17, tedy o snížení se jedná v tomto případě, ale pouze těchto 5%. Nejedná, jedná se tedy pouze o 5%, ne o další 1%. O to jedná se o ten slavný uh, Clement Pool. Takže toto odmítáme. Je důležité, aby, aby se to zase nesnížilo o 1%. Eh, zároveň je potřeba ještě znovu říci komisi. Nemůžeme dovolit, aby toto zkrácení o 1%, na kterém jsme se dohodli, tak aby se to týkalo zaměstnanců. Ti zaměstnanci, kteří E, jsou financovány poplatky, které se vybírají pro agenturu, protože agentury se z velké části financují přes poplatky a poskytují služby podnikům. A my tedy přeci víme, že podniky tedy e, jsou e, tím pádem pokryty a my nechceme, aby komise do toho zasahovala, do té oblasti zaměstnanců. Tady se jedná tedy nejenom o tu agenturu pro železnice. Kolegové a kolegyně, já bych tomu chtěla říci, že já jsem eh, hovořila eh, s kolegy během minulého týdne a bylo mi řečeno, že všechno to, co to, co mizí v té letecké dopravě, to všechno, co spadá do uh, letadel, prostě to všechno, co je tam ohroženo, takže když EA, když tedy tato agentura je certifikována, není tedy schopna rychle splnit požadavky průmyslu, tak potom mám, samozřejmě my jsme tady vynaložili úsilí, aby náš letecký průmysl byl úspěšný, ale zároveň vlastně vedeme, eh, postupujeme eh, proti, když vlastně eh, krátíme prostředky na personál. Takže u ERA je to stejné, jedná se o certifikaci a jed, oni jsou také odpovědní za bezpečnost. A v případě, že eh, dáme tuto možnost této agentuře, aby postupovala eh, podle eh, požadavku, tedy v rámci svých kompetencí. Takže to, co jsem dal do toho pozněvací návrhu, je pochopitelné. My si všichni myslíme, že ty eh, správní rady, ty management board, že musí existovat. Samozřejmě eh, ve společné pracovní skupině a v tom společném přístupu to máme, že nemusí to vždycky tak být, aby mm, eh, v, v této správní ráda, radě byly všechny členské státy, ale aby místo u dvou úředníků z komise tam byly čtyři, tak to považuji za zcela nadbytečné. A proto si myslím, že ve správní radě by měly být dvě osoby, protože to je to, když vždy hovoříme o agenturách a o tom, jak mají být účinnější ta jejich práce a že máme vždy se snažit o snížení rozpočtu, tak to je důležité si uvědomit. Všechny agentury Eh, tam eh, spadají náklady na ubytování, na dopravu, tak všechny ty agentury musí platit tyto náklady eh, pro svoje správní rady a samozřejmě potom samozřejmě se jedná o stále větší hotovost. Takže já si myslím, že dvě osoby stačí. To je tedy moje stanovisko k Evropské agentuře pro Eh, železnice, potom co se týče Bereku, tak eh, tam je to ještě horší, protože naše stanovisko je tedy eh, ke zprávě z vlastního podnětu. Tady se nejedná o legislativní proces, ale tady se jedná o, o posouzení práce Bereku. Musíme se ale zaměřit na to, jak vlastně byl původně Berek zřízen. Členské státy eh, se zasloužily o to. Já jsem se také podílela velmi intenzivně na této diskuzi takže tam se jednalo o určité eh, pravomoce ze strany eh, eh, regulujících úřadů a ty kompetence přešly na evropské úřady. A co to znamená? Že BEREK vlastně není ničím jiným než takovou administrativou, která musí vytvořit síť pro národní úřady, pro ty regulatorní úřady, v oblasti té elektronické eh, dopravy dat. Takže tady se jedná o to, že tato agentura je velmi malinkatou agenturou, je tam 16 eh, lidí a přibližně 3,5 eh, milionů eur přibližně, ale samozřejmě musí splňovat všechny podmínky pro to, aby byly tedy nezávislou agenturou a to prostě není smysluplné. Proto bych zde chtěla říci, že není dobré abychom nahlíželi na Berek jako na agenturu a abychom tuto e, jednotku vrátili komisi a potom ta e, síť těch e, regulatorních subjektů byla dále spravována tak si myslím, že to by nebylo dobré. Samozřejmě existuje alternativa. Komise nám navrhuje zcela eh, nový právní základ. Tím bychom dostali opravdu nezávislou agenturu, která by fungovala pro celou Evropu, pro všech 28 členských států a všechno, co se tedy dá eh, udělat pro tyto sítě, ale nejednalo by se o nějaký administrativní orgán, který potom je pouze Eh, schopen prostě dělat nějakou administrativní pouhou práci. Já si tedy eh, myslím, že ještě jsem v tom nepokročila. Pokud jde o ten původní výbor, který byl proto odpovědný, tak eh, já si nemyslím, že by se to mělo vrátit komisi. Děkuji. Si, madame le rapporteur. Alors, j'ai demande de part... Děkujeme. Dominik Rike požádal slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pokud jde o Evropskou agenturu pro železnici, to je věc, která mi leží na srdci. Nejprve bych rád poděkoval Jutě. Já myslím, že velice správně vyjádřila některé hlavní body. Ovšem, jestli dovolíte, ještě dvě záležitosti. Ten čtvrtý balíček pro železnice první čtení, ano, v rámci tohoto legislativního období druhé čtení pravděpodobně bude až v tom dalším období. Ano, to znamená, že teda je to i ten technický balíček, dva balíčky, tam jsou ty základní body, které se týkají určité vlastně revoluce celé této agentury. Tato technická, tento technický balíček je rovněž velice důležitý. Předpokládáme, že dojde k dohodě mezi parlamentem a radou. Ovšem, mění se tam základním způsobem všechny odpovědnosti, všechny aktivity Nyní tam máme 143 osob, to znamená, je to agentura, která připravuje studie, která připravuje poradenství a tak dále. Ovšem chceme, aby to byla certifikační agentura pro všechny operátory v této oblasti, pro všechny materiál technický, pokud jde o železnice, pokud jde o signalizační eh, technická zařízení, zároveň kontrolní orgán pro národní Eh, agentury, pro centra v oblasti výzkumu a různé další mise, o kterých nyní pomlčím. To znamená, že skutečně všichni souhlasíme s tím, aby teda se navýšily tyto mise. Ovšem komise chce, aby došlo k snížení počtu zaměstnanců. Paní zpravodajka o tom hovořila, že na počátku by se jenom přehradili na jiné Eh, funkce a poté bychom zde měli 27 dalších pracovních míst. Ovšem to prostě nestačí. Mm, mnoho subjektů se vyjádřilo v tomto ohledu, máme zde obavy. Evropská komise prostě hovoří, ten, mm, my tam máme určitý rozpočet, který je připojen k tomuto cvičení. Ovšem ten rozpočet podle našeho názoru prostě není dostatečný, aby mohla tato agentura vykonávat svou misi. A samozřejmě, že jde i o bezpečnost na železnici. To je nesmírně důležité to, co požadujeme od této agentury a na druhé straně v podstatě máme nedostatek finančních prostředků v té příloze, proto bych velice rád obrátil vaši pozornost na tuto situaci, která je nesmírně obtížná s ohledem na bezpečnost železnic a možnost fungování, čili opravdu zásadní problémy, nedostatečné finanční prostředky mezi tou realitou, misí, kterou by měla vykonávat tato agentura finanční prostředky. Juta o tom hovoří ve své zprávě. Ovšem, ta situace, kdy se podíváme na tento anex, na tuto přílohu finanční, tak je ještě závažnější. Ano, je to legislativní záležitost. Prostě pokud nebudeme mít dostatečné úpravy v rámci této přílohy finanční, tak prostě budeme muset změnit i misi této agentury a prostě ten čtvrtý balíček pro železnice prostě nebude fungovat, protože ta interoperabilita a zároveň bezpečnost to prostě nebudeme schopni pokrýt tímto způsobem. Dobře, říká pan předseda, děkujeme zpravodaji, děkujeme i Dominikovi, který opravdu poukázali na to, jak je to důležitý bod je to záležitost principiální a zároveň rozpočtová, která je zásadního charakteru. Těchto dvou bodů máme následující harmonogram časový. Já myslím, dokonce se nám to shoduje to znamená, náš výbor, to je stejný deadline, to znamená 7. 10. 17.00, 17. 10. hlasování, pokud jde o Berek, orgán v ITRE by měli hlasovat 4. 5. 11. a o agentuře ve výboru pro dopravu 6. 20. listopadu. Děkujeme, výborně. A tím se dostáváme k bodu číslo 10. To je pan Plenkovič a jde o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jde o Comunidad Balance. Vážený pane kolego, dávám vám slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Comme aujourd'hui il n'y a pas de l'interprétation croate. Euh, Děkuji, Vážený pane předsedo, nemáme zde tlumočení z chorváčtiny, proto to přednesu anglicky. Jedná se o jednu ze zpráv, která chce eh, využít prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o 630 lidí, kteří byli propuštěni. Propuštěni celkem ve 114 eh, firmách, které jsou v regionu NAC 2, Comunidad Valenciana a jde o to, že celá řada firm v důsledku globalizace um, je na tom špatně. Jsou to zejména firmy, které vyrábí stavební materiály. Tyto firmy už nejsou dále konkurenceschopné a z toho důvodu museli propouštět. Propouštění velice silně dopadlo na situaci lidí v tomto španělském regionu. Celkově bychom chtěli, aby ten, ten objem, o který žádáme, by měl pokrýt asi polovinu e, financí, které si vyžádají dopady e, v tomto španělském regionu. Evropská komise velice rychle reagovala na žádost španělských orgánů. Došlo k tomu před několika měsíci v Dubnu. Komise navrhla toto rozhodnutí Evropského parlamentu a rady. Mm, bylo to 16. září, tedy před pár dny, a teď se očekává, zda mm, tato zpráva dostane souhlas Evropského parlamentu. Jedná se o naprosto klasickou standardní žádost, kterou už jsme v minulých letech eh, jste přeskoumávali několikrát o té doby, kdy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci vznikl. Já, co by zpravodaji, doporučuji, abychom schválili tuto žádost. Má to na pomoci rekvalifikač, rekvalifikaci velkému objemu pracovníků, kteří žijí v, ten, v, ten, v této oblasti, v této španělské oblasti Valencie. Chtěl bych poděkovat eh, za pozornost a také děkuji ještě s příslušným útvarům, které mi pomohly vypracovat tuto zprávu. Děkuji, říká předseda, děkuji. Už pokud tomu nejsou žádné další dotazy nebo připomínky, tak bych chtěla říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů zprávy pana Plenkoviče je 1. října 2013. Hlasovat se bude 17. října a také se bude hlasovat ve výboru MKO. Dobře, takže teď se vrátíme k programu. Dobře, pane Jensne. Eh, paní Jensen, chcete nám tedy říci, jak to vypadá s rozpočtem pro rok 2004 po schůzi koordinátorů? We have seen... No, děkuji za slovo, pane předsedo. Obdrželi jsme více než tisíc pozměňovacích návrhů, jak o za jednotlivé politické skupiny, tak i za jednotlivé poslance a poslankyně. Mm, probíhají jednání i mezi jednotlivými politickými skupinami a teď se snad již eh, nachylujeme k dohodě. Myslím si, že u těch prostředků na platby se, se dohodneme, abychom eh, nepřekračovali ty stropy dnes proběhla diskuse s komisí, také s radou, která se týká plateb, prostředku na platby. Stále ještě zde zůstávají otazníky. V současné době eh, ne, nemáme dostatečné nástroje na ty platby a ani eh, nedůvěřujeme komisi, že oni mm, to nějakým způsobem vyřeší. Takže to je situace, ve které se nacházíme. A co se týče závazků, tak zde máme eh, návrh na opravní rozpočet ze strany komise. A oni navrhli, nebo oni upozorní na dohodu, která se týkala víceletého finančního rámce že byste mělo být více financí na výzkum, na vzdělávání a také na inovace v tom období 2014 a dále, nebo napadlo na rok 2014, že by to mělo být více, než jak se původně předpokládalo, že by zde mělo být jednak to předfinancování a také e, zde by mělo ještě dojít takzvanému backloadingu u některých energetických programů, například u ITERu. Pak jsou zde ještě určité technické věci, ale domnívám se, že celkově se nám podaří dostáhnout dohody jak mezi politickými skupinami, co se týče 1A o politice růstu. Pak je zde ten názor komise, který ukazuje, že je zde ještě trošku větší rozpětí, trošku větší. Zatímco u strukturálních fondů je menší rozpětí, budeme se nakonec asi muset uchýlit k nástroji pružnosti, abychom nalezli finance pro Kypr a pro pomoc nejchudším osobám v Evropské unii. Mm, co se týče pozměňovacích návrhů u zemědělství, tam nejsou žádné problémy, týká se to zejména toho projektu Ovoce do škol. Pak se to týká oblasti SVV, a kultury. Tam si myslím rovněž, že se nám podaří dosáhnout dohody. V oblasti okruhu čtyři ještě panují diskuse, neboť to je tradičně oblast, kde je velice mm, napjatý rámec. A jako obvykle jsme svědky toho, že zde není dostatek financí pro Palestínu, různé politické skupiny mají dále různá svá přání, takže asi i zde se zřejmě eh, uchýlíme k nástroji pružnosti pro zahraniční politiku, abychom dokázali uspokojit všechna ta přání. Rozpočet je napjatý, zejména rozpočet na administrativu, nicméně to vychází i z judikatury a z rozsudků soudu protože to vypadá, že rada asi prohraje u soudu v té otázce, jak eh, zda eh, jak to bude s tou úpravou eh, mest za období 2011 a 2012. Vypadá to tedy, že budeme muset ještě nalézt peníze na tyto mzdy, na to období a to vypadá, že bude s velkým problémem v celé řadě institucích. To je další věc, která nás ještě čeká. Pak eh, zde bylo projeveno přání přesunout zvláštní zástupce z oblasti zahraničních věcí do administrativy a to také vytváří určitý tlak na výdaje v oblasti administrativy. Ještě chci zmínit poslední oblast, která velice často působí obavy. Mnoha poslancům a poslankyním jsou to přípravné projekty a pilotní projekty. Tady mohou být určité rozpočtové linie, které nestojí na právním základu. Mohou to být spíše hmm, zde přemýšlíme o určitém balíčku, který by obsahoval různé podněty eh, z různých eh, politických skupin. Také zde máme určité stropy, které nás omezují v tom, co chceme dělat. Ale domnívám se, že se nám podaří najít řešení a že uspokojíme většinu přání. Zároveň přitom vezmeme v úvahu i to, co nám říká komise, pokud to bude proveditelné a pokud i oni mm, naleznou prostředky, pokud ten projekt už eh, bude nějakým způsobem pokryt eh, ostatními programy. Takže se nám snad podaří Eh, uspokojit přání i ostatních. Eh, příští týden budeme hlasovat. A mm, snad Evropský parlament bude se držet těch pravidel hry, které jsme si dohodli na to příští programovací období. I když zatím ještě jsme ne, neodhlasovali víceletý finanční program, tak jsme se mm, upsali těm novým eh, pravidlům hry a myslím si, že bychom to měli pokračovat. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům i našemu <clears throat> personálu za práci, kterou odvedli. A už si myslím, že jsme snad eh, blízko nalezení vhodných řešení. A doufám, že to ani nebude přes příliš komplikované. Comme Anne. Dobře, Anne, čili pokud je o rozpočet, Komise, ano, je tam samozřejmě ještě určitý kompromis, koordinátoři se na to musí podívat, pokud je o ostatní instituce. Monika tam již hodně pokročila, je tam, pokud vím, jednotný pronzaní společně s Georgem Lyonem vedla jednání, která se jedná rozpočtu Evropského parlamentu. Kdybyste byla tak laskavá, velice stručně, pár větama. Pane předsedo, rychle. My jsme dospěli eh, k dohodě společně s předsednictvem. Jedná se o to, že zkrátíme eh, to, co je dáno na zaměstnance 3,3 a potom, co se týče nákladů eh, v oblasti počítačů a v oblasti Eh, změn v IT modernizace, takže tam bychom tedy ušetřili více než 2,5. A potom tam máme velice nepříjemný krok, a to je, že počet delegací by se snížil o 1,3 milionu. Takže celkem bychom ušetřili 7 milionů. Evropský eh, parlament tenkrát schválil zvýšení, navýšení o 1,9 a co se týče těch ostatních rozpočtů, které se navyšují, tak my jsme přistoupili těm opatřením, že alespoň část rizika toho, eh, těch nákladů na eh, zaměstnance, co se týče toho rozsudku Evropského soudního dvora, takže vlastně, že aspoň tu jednu část jsme zaplánovali a v případě, že to riziko je tak vysoké, tak by jsme došli takto do ledna. Tak v případě, že dojde k tomuto rozsudku. Z tohoto důvodu jsme se také všichni společně dohodli na tom, že není odpovědné, a Jens už o tom hovořil, aby všechna ta eh, opatření jsme, aby jsme k ním eh, přistoupili, protože si myslíme, že ten rozsudek bude v prosinci. A co se týče všech těch částech eh, pro zaměstnance, tak opravdu potom tam nebudeme mít eh, žádný manevrovací prostor. A když to alespoň částečně zaplánujeme, potom tam budou různé ty eh, transfery, tak prostě potom už to nebude proveditelné. Takže včasné plánování ze strany eh, rady zatím si nedokážeme představit. Potom druhý návrh, který se týkal komise, tak to je to abandonment rate, takže to je sníženo ze strany rady a stejně jako u návrhu komise s tím nesouhlasíme. Tady je obzvláštní problém u, to, u, a u ESVČ, protože tam jsou další náklady pro bezpečnost a když z toho vyjdeme, tak tam je ještě další problém u, u těch představitelů, reprezentativs, Jedná se o spolupráci s AFETem. Uvidíme, jestli se to e, vyřeší a za rok uvidíme, jak to bude, pane předsedo. Nechci zacházet do dalších e, podrobností, ale já si myslím, že ještě musíme teda opravdu o mnohem diskutovat s radou. Nebude to pouze rozpočet komise, ale prostě krok po kroku tady máme tu chybějící to mm, chybějící manevrovací prostor a v roce 2014 eh, ta marže mm, to rozpětí nebude dostatečné, abychom toto mohli financovat, takže ta diskuze bude určitě zajímavá. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Jistě, to si dovedu představit, o tom nepochybuji. No ale v každém případě vidím, že vy jste spokojená Čili nemáme žádné další připomínky. Dovolte, abych to ještě, já se omlouvám, ještě na, ještě, promiňte, ještě kolegyně požádala o slovo. Sí, gracias, eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo proto, protože jsem se chtěla vyjádřit eh, ke schůzi, ke které eh, nedávno došlo. Já Jedna věc mi tady činí obavy a nikdo o tom nehovoří a já eh, mě činí obavy, že příští týden se výbor eh, pro rozpočet musí rozhodnout nejenom o těch závazcích, o kterých eh, paná zpravodajka jak dobře řekla, tak tam určitě dospějeme k dohodě, ale co se týče plateb, tam se nedošlo k dohodě a já jakožto eh, zástupce socialistů tak nevím, jak budu hlasovat, protože nevím, v jaké situaci se nacházíme. My jsme se sešli s panem komisařem, některá ta čísla jsou jasná, ale některá ne. A eh, pozice rady také ne, protože rada se pouze omezuje na to, že řekne zaplatíme faktury. Já nevím, jestli tady hrajeme pokr, eh, možná bychom měli použít jiné strategie, ale co uděláme? Chceme-li být seriózní, o čem budeme hlasovat eh, příští týden, co se týče plateb? protože když se ptáme, že to, co přestaneme platit nebo nebudeme platit tento rok, tak eh, to bude moci spadat do plateb příštího roku, tak to není jasná odpověď. Ale já prostě jsem nabyla dojmu, že tady jasná odpověď není, ne protože by ta čísla neexistovala, ale protože se ta jasná odpověď poskytnout nechce. Máme žádat tedy o více plateb, ponecháme si čísla komise, čísla rady to je miliarda nahoru dolů, protože mm, tady se jedná o globální čísla, tak jakou pozici bychom měli mít? My prostě nedisponujeme informacemi, jak máme tedy pracovat. Bien, merci Heider. Alors... Děkuji, Heider. Heider se o tom správně zmínila. Celé to období je velice krátké. Další schůzka koordinátory je naplánována na pondělí, to znamená mezi 16 a 18. Máme k dispozici místnost budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, potom ve středu a ve čtvrtek, čili na to máme připraveno právě tyto dva dny a poprosil bych kolegy, aby byli k dispozici. Ovšem, do pondělí je důležité, aby zpravodajka, stínoví, koordinátoři, aby se podívali společně na strategii, aby dosáhli určitého pokroku, pokud jde o strategický význam, strategický směr, Heider se o tom zmínila, a zároveň samozřejmě o dalších prvcích, které budou součástí této dohody, tak aby náš sekretariát mohl včas připravit hlasování. Samozřejmě možná tam budou i nějaké hlasování amplo, kompromisy a tak dále. Ovšem, to hlasování může být dlouhé a právě proto je důležité, aby jsme dosáhli co možná největší, nejrozsáhlejší dohody, proto je důležité, aby oba dva zpravodajové hráli plnou roli a já samozřejmě to od něho čekávám a budu k dispozici maximálně, ovšem záleží na zpravodajích, aby to všechno dopracovali. K tomu, co bylo řečeno, a i k tomu ze strany zpravodajů, i ze strany Haider. Pokud jde o pětku, šestku, sedmičku, o tyto body našeho dnešního programu, Giovanni bohužel jisté není, ovšem velice rychle, jestli dovolíte, ten problém, který se týká ostatního právního rozpočtu pro rok 2013. O co zde jde? Jednak to, co je propojeno s víceletým finančním rámcem, to znamená ta druhá část opravného rozpočtu 2, která se stala eh, ča, eh, no, osmým opravným rozpočtem, to znamená, to jsou ty 3 miliardy přibližně. Litevské předsednictví řeklo jasně, že dodrží závazky a minulý týden ve Vilniusu eh, prezidentka se setkala s naší delegací našeho rozpočtového výboru a řekla pozitivním způsobem, bych řekl to, že si myslí, že tento problém by měl být řešen v souladu s tím, jak si to parlament představuje. Čili, jak vidíte, opravdu na té nejvyšší úrovni máme určitý závazek, uvidíme, k čemu to povede. Ovšem, k tomu ještě musím dodat následující věci. Asi další v podstatě mm, návrhy opravného rozpočtu, ještě tři v této oblasti, které budou mít trošku jiný dopad a které čekáme. Jednak je to šestka, to znamená příjmy. Tam je konstatováno to, že u této částky, to znamená vlastní tradiční zdroje, to znamená jednak ty, které pochází z cel Evropské unie, to znamená, že v roce 2013 klesnou ve srovnání s těmi prognózami, které jsme měli předchozího roku. To znamená, že to automaticky, matematicky samozřejmě povede k tomu, že bude muset dojít k navýšení GNI příjmu, protože to, ten tyto příjmy hrubého národního důchodu mu, musí kompenzovat tu ztrátu z ostatních zdrojů, tak abychom mohli pokrýt výdaje, tak jak jsou předpokládány v tom původním rozpočtu. Protože samozřejmě jelikož jsme odhlasovali vyvážený rozpočet, musíme ho rovněž plnit tímto způsobem, vyváženým způsobem. To znamená, že by tam mělo dojít o navýšení 2,7 miliardy, pokud je o příspěvky v rámci hrubého národního důchodu v roce 2013. Dovedete si představit politické dopady, pokud jde o ministry financí na národní vládě, to znamená to bude 3,9 miliardy k osmičce a 2,7 miliardy, které budou odpovídat opravnému rozpočtu to znamená těch příjmů sel. Samozřejmě, že pokud jde o výbor, náš rozpočtový a radu, to první jednání neproběhlo až tak, řekněme, mm, veselé a šťastně, jak to dopadlo u dosie Moniky. A dále je to sedmička, opravný rozpočet, návrh opravného rozpočtu číslo sedm. O tom už jsme hovořili i posledně. A to se týká rozpočtu, který by měl pokrýt potřeby tří zemí, které by mohly kompenzovat ty sliby pana Van Rompoje, pana předsedy beč, předvečer 8.2.2013 to znamená, protože tam ne, nebyly, nebyly vlastně, mm, to byly ty sliby, které zatím ještě nebyly splněny pro tyto tři země, kdy jsme hovořili o víceletém finančním rámci. To znamená, byly to ty dopady i britského rabatu a tak dále. To znamená, že celá situace byla nesmírně komplikovaná a cílem tohoto opravného rozpočtu je právě pokrýt tyto dopady. Spravodaj si myslí, že je to propojeno s mezinárodním měnovým, eh, s, s, s tím víceletým finančním rámcem, to znamená, že bychom měli hlasovat o tom ve stejném okamžiku. Pokud o tom budeme hlasovat, budeme hlasovat i o tomto opravném rozpočtu. Pokud nebudeme hlasovat o rámci, nebudeme muset počkat. A pravděpodobně budeme mít ještě devátý opravný rozpočet, který se bude týkat mobilizace fondu Solidarity pro pokrytí dopadů po povodních, především v, v Německu, ale možná i Rakousku, některých dalších zemích. Je to někde asi ve výši 400 milionů eur ten rámec té stropní částky, ovšem samozřejmě, že budeme muset o tom jednat s radou, protože je to další 400 milionů, které budeme potřebovat, které se právě připojí k těm necelým 4 miliardám opravného rozpočtu a, a rovněž 2,7 miliardám opravného rozpočtu číslo 6. Čili pokud se Eh, týká našeho kalendáře. V pondělí to budou koordinátoři, pak budeme mít dva dny, kdy budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Pokud se nám to povede za jeden a půl dne, tak samozřejmě to uděláme rádi rychleji a pokud jde o zbývající záležitosti, naším hlavním cílem je hlasovat na druhém plenárním zasedání ve Štrásburku, to znamená ve středu 10. tak aby jsme mohli dosáhnout interinstitucionální dohody v rámci víceletého finančního rámce abychom teda mohli na základě právního rámce o tom hlasovat a aby u nás na plenárce o rozpočtu ohledně roku 2014 a možná i opravného rozpočtu, které jsou, to jsou dvě oblasti, které jsou propojeny, No a zároveň legislativní nařízení, které je velice důležité a které se bude týkat obsahu politik financování víceletého rámce. U víceletého rámce v rámci našeho usnesení ze začátku července jsme jasně řekli, že to předložíme k hlasování pouze, pokud budou splněny dvě podmínky. První podmínka těch 3,9 miliardy pro opravný rozpočet 8 a zároveň, že zde nebude nějaká veliká překážka překážka, pokud jde o legislativní nařízení, protože to by samozřejmě mohlo mít veliké dopady mm, na zemědělskou politiku a politiku soudržnosti u zemědělské politiky jsme včera a dneska zjistili, že trialog již byl dokončen a to znamená, že je zde na stole politická dohoda, což značí, že v této oblasti už bychom neměli mít nějaké velké překážky. U politiky soudržnosti tam je ještě politický problém, není to anglická záležitost, jde tam ta makroekonomická podmíněnost a zároveň rezervy pro výsledky, pro plnění. To jsou ještě dvě záležitosti, které musíme projednat. Osobně se domnívám, že bychom v obou těchto oblastech měli dosáhnout kompromisu. Stanoviska jsou různá, Samozřejmě my jsme na to dostatečně zvyklí, proběhlo několik trialogů, takže si dovedeme představit, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout nějakého kompromisu. Samozřejmě, že v následujících dnech to ještě musíme všechno ověřit. Doufám, že příští týden se nám to povede a předseda parlamentu poté buď proběhne další kontaktní skupina, nebo to řešení v případě zablokování to znamená předsedové všech třech institucí na základě článku 325 smlouvy by se sešli, uvidíme a konference předsedů by poté potvrdila nebo možná změnila datum hlasování, se kterým zatím počítáme, to znamená druhá plenárka v říjnu. Máte k tomu nějaké dotazy? Není-li tomu tak, zůstal nám poslední bod na našem programu a to jsou budovy Moniko. poprosila bych vás o slovo. Děkuji, pane předsedo. Jedná se opravdu o velmi závažný eh, problém, takže tento problém nemám jenom já, ale eh, pracovali jsme společně na tom s kolegy. Eh, takže Děkuji za podporu. Za prvé se jedná o to, že jedna agentura e, přes to, e, to, že jsme o tom, e, o tom, že o tom věděli, tak vlastně obešli náš výbor. Jedná se o, o to, že tam byly překročeny obrovské částky, jedná se o nájmy, přestože v jednom roce jim bylo zasláno mnoho e-mailů, bylo jim byli tedy na to upozornění, protože se jednalo o rezervu a v případě EBY jsme nyní teprve dostali tyto eh, údaje na stůl. Máme tady tolik dotazů pro EBU, takže dnes můžeme říci, že vypracujeme stanovisko. A chtěla bych říci, zatím o tom, jak to vypadá. Začalo se s tím, že se postupně podle pater pronajímalo a podle těch jednotlivých pater a ta patra byla rozdělena a zůstat tedy v těch 57. A tím pádem se zdálo, že se jedná o příjmy pro agenturu, ale nebylo to potom přiděleno do rozpočtu EU. Takže nikdo tomu opravdu nerozumí, jak to vymysl- bylo vymyšleno. To, co se tady stalo, je opravdu podivné. Takže jestli bychom toto měli někdy eh, dovolit eh, agentuře, tak bychom mohli rozpustit náš výbor a eh, už bychom prostě nemohli vůbec nic kontrolovat. A v případě, že bychom něco takového měli dovolit v budoucnosti, takže tady to bylo rozděleno do tří částí toho patra. Jedna ta část se pronajme a potom ta Potom se tam ještě zaplatilo 110 tisíc nějakému poradci, a potom ty další dvě části toho patra se pronajmuly, takže opravdu tam se jedná o to, že ty já když se podívám tady na ty najmy od 1. února, já to tady nemám ty čísla hned, takže když se podívám na nájem v únoru, takže ta třetí část byla v březnu, potom ta čtvrtá část byla v srpnu a datum tam ani není, prostě je to srpen ale v srpnu nám to bylo oznámeno a teď ta, ta čísla za těmi čísly tomu neodpovídají. Takže ta čísla, která nám byly, byla předána ohledně toho nájmu, takže náhodou jsou potom na stránce 14 se jedná o více náhodou čtverečních metrů, které byly pronajaty. Odborníci z, takže to bylo odečteno. Jedná se o Europol, jedná se o úředníky eh, členských států a zdá se, že eh, vlastně to mm, bylo odečteno eh, z té kalkulace. Já bych tedy chtěla požádat, aby DG Market se k tomu vyjádřili, jak vypadá tady toto oznámení. Já vím, že eh, to bylo vyšetřeno, pokud je o tohoto konkrétního zaměstnance. My jsme tedy položili opravdu velice eh, závažné dotazy, protože tady se jedná o to, jak eh, se pracuje s rozpočtem. My jsme poslali e-maily EBIE a ptali jsme, jestli by k tomu neměli něco říci. Já nevím, kolikrát už jsem to. Vy znáte moji kolegyni Petru eh, Salzman. Eh, moje kolegyně Petra Salzman tady poslala jeden opravdu eh, agresivní e-mail. Potom ten stejný dotaz byl poslán v prosinci, potom jsme poslali další dotaz a my jsme řekli, že toto nám prostě musí být oznámeno. Zatím se nic nestalo, i když jsme ten dopis poslali potom znovu v prosinci a v únoru prostě zase jsme tedy nedostali žádné vysvětlení k těmto částkám. Takže jedná se opravdu o nejdražší budovu Evropské unie, která kdy existovala. Je to tedy budova s nejdražším nájmem v historii. Jedná se tedy o prostory za čtvereční metr, když to spočítáme dohromady. Jedná se okolo 800 až 900 eur takže jedná se 250 eh, eur, to je jako v Bruselu ve Francii. Jsme byli levní a bylo nás tenkrát, eh, byli jsme kritizováni za tu eh, lékařskou agenturu, ale ta lékařská agentura ta byla levná v porovnání s tímto. Já to tedy opravdu kritizuji. My uh, pošleme mnoho dotazů a do, vůbec nechápeme, jak něco takového to je možné a a prostě nevím, nevím, proč mi to nebylo oznámeno. Já si myslím, že je dobré, že eh, to eh, můžeme kontrolovat a proto bych chtěla poděkovat eh, kolegyně za to, že mě podpořila a že ona sama poslala dotazy kvůli těm opravdu nedostatečným podkladům, které byly poskytnuty a prostě tam ty E, čísla do sebe nezapadala. Takže je, bude to opravdu velice komplikovaná záležitost. E, děkuji, Moniko. E, jedná se tedy o orgán, který má dohlížet nad bankami. Takže jestli tedy to dělají vlastně banky, to, co dělají, to, co dělají doteď, tedy podvádět lidi. Takže děkuji za slovo. Já děkuji moc zpravodajce za spolupráci. Myslím si, že tady uvedla spoustu údajů, které se týkají stávající situace já největší znepokojení vidím v tom, že jsme byli vlastně informováni vždycky ex post a už se nedalo vůbec nic dělat. To znamená, je to vždycky takové retroaktivní a e, trošku mně přijde, že si s námi hrají jako kočka s myší, což si myslím, že rozhodně neodpovídá e, jednání s výborem pro rozpočet. Ale já mám celou řadu obav i do budoucna, protože tady bylo řečeno, že tam docházelo k takovému zřetězení nájemních smluv a je tam jaksi výhledově nějaké dlouhodobé řešení, že by se vypsalo výběrové řízení na definitivní pronájem zřejmě jiné budovy, tak jednak se ptám, kdy budeme informováni, jak to vypadá, jestli bude výběrové řízení na makléře nebo na vlastní pronájem, jaké jsou představy, e, protože oni by se měli stěhovat už od roku 2015 a teď je otázka, jestli dojde zavčas k výpovědi těch stávajících nájemních smluv, jestli třeba nebudeme platit ještě nějaké dodatečné penále za to, že opustíme ty prostory. Prostě rozpočtový výbor v tomto směru nemá jediné informace a já se obávám při ceně těchto pronájmů, že tam bude možná nějaká taková jakási liška, že tedy třeba budeme platit i velkou, jaksi velké penále za to, že ty prostory opouštíme. Takže my bychom velmi rádi věděli celou situaci, aby skutečně nedocházelo ke zbytečným škodám a ta agentura od roku 2015 jak si sdílela pravidla hry, tak jak všechny ostatní agentury. I právě z hlediska toho, že jde o eh, jaksi dohled nad bankami, takže ti by měli být úplně vlastně nejlepší tady v, tom, v této záležitosti. Děkuji za slovo. Ja, vielen Dank. Also ich... Eh, děkuji vám. Já musím říci, já musím říci, že jsem opravdu šokována, pokud je o tuto situaci. Eh, potom eh, v Londýně, je, víme, že v Londýně je to všechno velmi drahé, ale dobře, Stejně jak vy jste to navrhla, tak podle toho budeme postupovat. My k tomu eh, připravíme stanovisko, to za prvé, za druhé eh, potom eh, se musíme podívat na to, aby tento postup aby měl svoje důsledky, prostě aby se, se tam vyvinul nátlak. Především jde o to, aby si nemysleli, že já vím, jak to funguje. Oni si řeknou, no to je prostě nějaká spravodajka. Dobře, a prostě ta, to je jen tak, takže oni nemají eh, nevědí o, nic o tom, že za každou spravodajkou, za každým spravodajem stojí Evropský parlament a minimálně v tomto případě výbor pro rozpočet. Takže to je opravdu nepochopitelné. Eh, tak ano, dobře. Dobře. Já jsem právě dostala informace o tom, že tady máme osoby z EBY a ty můžou se ospravedlnit. A nebo nám můžou dále vysvětlit, kdo je tady, prosím, z EBY. Nikdo se nehlásí, prosím. Mladí muži, prosím, promluvte. Řekněte prosím vaše jméno. Uh, Adam Farkáš. Já jsem výkonným ředitelem EBI. Rád bych poděkoval paní předsedkyně za možnost vystoupit, zúčastnit se vaší schůzky a reagovat velice stručně na některé záležitosti, které zde byly vyjádřeny, které vyjádřila paní Holmajer a jistí nová zpravodajka. Nejprve, jestli dovolíte, abych to trošičku celou tu situaci usadila do určitého kontextu. Jistě víte, že EBA byla vytvořena v lednu 2011. Toto nařízení ohledně vytvoření agentury bylo schváleno trošku pozdě a měli jsme právně eh, převzít veškeré kontrakty výboru na úrovni 3 z Londýna. Pokud je o management naší agentury, tam ten výběr proběhl pozdě, top management agentury byl k dispozici v průběhu až v průběhu roku 2011, to znamená, že pokud je o už vlastně v tom průběhu aktivit agentury. Já jsem například začal pracovat někde v polovině dubna 2011. Tato agentura když zahájila své činnosti, tak vlastně zdědila tyto kontrakty na nájmy, na, mm, jednak v Londýně, na tu budovu, ve které se nacházíme. Stávající kontrakty, ty smlouvy, které já osobně například jsem převzal, to bylo to jedno patro toho eh, té budovy a jednu třetinu ještě dalšího vlastně patra. Právě o tom hovořila paní Holmajer, to znamená ještě tu jednu třetinu vlastně dalšího patra. Tyto smlouvy eh, měly běžet až do, roku, až do konce roku 2014. Za chviličku se ještě k tomu vrátím. Tyto smlouvy byly podepsány a budou platit až do konce roku 2014 a v podstatě pokud je ukončíme v roce 2013, tak nám nebudou žádné penalizační poplatky, pokud teda je neprodloužíme, neobnovíme tyto smlouvy nájemní. Ovšem byla tam taková doložka, break-up doložka, která mohla být uplatněna v létě loni. Co jsme udělali na počátku fungování naší agentury? My jsme v souladu s finančním nařízením okamžitě zahájili výběrové řízení, tak abychom získali poradce pro takové výběrové řízení, který by nám umožnil vyřešit tuto situaci s majetkem, jelikož ten v tom plánu zaměstnanců jsme počítali se značným navýšením. Když já jsem začala pracovat v agentuře, bylo nás méně než 30, v současné době máme více než 100 zaměstnanců, dokonce tam máme i různé konzultanty, um, národní odborníky, kteří s námi spolupracují, stažéry a tak dále. Loni jsme měli 250 setkání s národními představiteli a mm, to v pěti tisících z našich hm, prostor ročně. To znamená, že je to situace, která roste, která měla určité kontrakty i z minulosti v tomto velice drahém městě. A my jsme samozřejmě museli postupně řešit tento problém. My jsme si zvolili takového poradce v této oblasti, udělali jsme si průzkum trhu, Hledali jsme potenciální řešení, řekněme podepsání dlouhodobého nájmu, tak aby jsme se vystěhovali z této konkrétní budovy. A rád bych řekl, a skutečně velice otevřeně a upřímně řeknu, že došlo k následující věci. Než jsme si udělali ta kritéria, než jsme měli k dispozici na stole ten konkrétní návrh a obrátili se na paní Holmajer, tak najednou již jsme neměli čas, aby došlo k uplatnění té klauzule break-up to znamená, že, neměli, že jsme neměli dostatečný čas pro tu výpověď a pro schválení celé záležitosti, kterou jsme mohli v létě uplatnit, protože prostě jsme již neměli dostatek času ten důvod, proč vlastně došlo k tomu spoždění, je, že jsme se snažili vyjednat čím dál tím lepší a lepší podmínky, aby jsme se mohli vystěhovat z této budovy a nalézt ty nejlepší podmínky. A když k tomu došlo, najednou jsme zjistili, že vlastně už nemůžeme uplatnit eh, tuto doložku v tom jednání, to znamená, my jsme nám chtěli desetiletý nájem v té jiné budově, to znamená, že jsme hledali krátkodobé eh, řešení. Samozřejmě, že jsme se snažili vzít potaz obavy Evropského parlamentu při tomto řešení a my samozřejmě plně respektujeme stanoviska um, jednak finančního nařízení i ze strany partnera snažili jsme se to jaksi vyřešit krátkodobým a středně eh, dobým řešením. Krátkodobé řešení, které jsme si zvolili, proto jsme měli další drobné smlouvy, které jsme podepsali, několik těch drobných smluv, to znamená, že by jsme naše kanceláře postupně rozšiřovali, tak jak se postupně budou, bude navýšovat počet zaměstnanců, ovšem na, pouze na základě nájemních smluv, které by byly ukončeny na konci roku 2014, tak abychom se vyhli jakýmkoliv problémům to znamená, že pak bychom teda měli takovéto otevřené řešení, pokud jde o dlouhodobé řešení, dlouhodobé dlouhodobé hledání. Čili převzali jsme další patra této budovy. Převzali jsme patro, které uvolnila jiná společnost, nábytek jsme tam převzali, koupili jsme nábytek pro ty dvě nájemní smlouvy, eh, v podstatě z druhé ruky jsme to koupili a snažili jsme, my opravdu jsme na metr čtvereční, je to opravdu předspané, je to, je to méně, než v, je průměr v EU a všechny ty nájmy, které jsme podepsali, všechny ty drobné nájemní smlouvy vyprší na konci roku 2014. Obrátili jsme se na DG Markt, který projednal celou záležitost DG Budget in, měli informovat výbor pro rozpočet a zároveň jsme informovali o tom dlouhodobém výběrovém řízení, které chceme zahájit, abychom vyřešili otázku z dlouhodobého hlediska, to znamená po uplynutí, po vypršení všech těch nájemních smluv na konci roku 2014. Samozřejmě, že jsme obdrželi mnoho dotazů ohledně pro objasnění celé situace. I písemně jsme je dneska obdrželi, dneska dopoledne na všechny se budeme snažit odpovědět konkrétně s čísly, fakty, údaji, transparentním způsobem vašemu výboru. Snad jsem zde nebyl zbytečně. Velice rád bych vyjádřil poděkování za to, že jsem mohl vystoupit k tomuto bodu a jenom ještě poznámka drobná. Jsme připraveni přijít na jakékoliv vaše další zasedání a pohovořit o tom, co jsme udělali, co plánujeme. Skutečně nechceme obcházet stávající nařízení, nechceme udělat opravdu nic, co by šlo proti duchu eh, tohoto nařízení. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše vysvětlení. Já jsem pochopila, že co se týče toho krátkodobého řešení, tak to by bylo do roku 2014, takže to platí do konce roku 2014. To krátkodobé řešení platí do konce roku 2014. My jsme více či méně už ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013. Existují nějaké alternativní budovy, na které vy byste se podívali, kam byste se mohli přestěhovat od 1. ledna. Paní Holmajer, moment budete mít možnost položit dotazy. Takže nějaké prostory, kam byste se mohli přestěhovat, to je ten běžný postup takže eh, vy se ne, nejste nějaká agentura, eh, kde jsou dvě osoby, ale vás je tam 32. Takže my eh, samozřejmě to mm, víme, že se agentury stěhují. Takže já se ptám, jak vypadá ten proces a jak daleko jste se dostali. Druhý dotaz, mm, to je to, co právě řekla paní Holmajer, to, že pokaždé, kdy se rozšiřujete na tom patře, takže máte toho fantastického eh, poradce, kterému platíte eh, a převedete 100 tisíc eur. To přeci není možné, toho poradce, co jste hovořili o tom výběrovém řízení. A nyní Moniko, prosím. Omlouvám se, já musím rychle na letadlo, ale musím říct si jasně. Já jsem nabilo eh, dojmu, tam, kde se hovořilo o, těch, o tom nábytku, tak já musím říct si, že v té smlouvě tam je F50 OBS, tak ta celá ta Eh, ta celá smlouva do konce roku 2014, pokud je o ten nájem, tak tam je to 400 eh, tisíc eh, eur, takže pokud jde o tou přestavbu, tak pokud jde pokud co se týče od toho nábytku, tak to je 213 tisíc a ten property advisor za půl roku dostane 111 tisíc ještě dodatečně. Uh, co se týče tedy finanční částky. Takže když z toho eh, vyjdu, takže na konci roku 2014 v případě, že už se to nebude moci dále pronajmout, tak se musí potom zaplatit pokuta a to je 65 tisíc plus DPH a plus ještě professional fees reasonably incurred in the respect of the same. Nevím, co to tedy znamená. Takže já bych vám řekla otevřeně. Máte doložku breakup. Z DIČ byli informováni o tom, jak to vypadá s pravidly rozpočtu. V květnu 2012 jsem vás požádala, abyste vždy vše oznamovali. To, co vy jste řekli, vás neomlouvá v tom, že vy jste v lednu a v únoru vědomě podepsali smlouvy, vědomě, že je musíte, musíte o tom informovat. A my a my jsme vám to poslali písemně, e, e, pětkrát ústně jsme se na to dotázali. Já musím říct si čestně, od května víte, že musíte toto všechno oznámit, takže až to konečně, eh, já jsem prostě čekala, že to konečně uděláte, ale to se nestalo nikdy. A potom máte tam ještě tu klauzuli break-up, o které jste museli vědět, že existuje. Vy jste mi tenkrát řekli, že do července 2012 a potom, tedy v červnu jste mě informovali že to je do konce června a že jste to přehlédli. Já vám musím čestně Eh, upřímně říci, prostě tak se nedá pracovat. A když se jedná o Evropský orgán dohledu nad bankami, tam se musí přesně zkontrolovat, jestli se postupuje řádně. Tak já vám musím říct si, to přeci musí potom mít, ale nějak, eh, musíme z toho vyvést nějaké důsledky. Eh, proto já jsem eh, poslala mnoho dotazů a my jsme věnovali opravdu velké úsilí. My máme finanční rezervu přeci proto, abychom vás donutili k tomu, abyste poslali to oznámení. Takže ty budovy, budovy, které jste pronajeli, jsou opravdu nad hranicí veškerého průměru. Takže já musím říci, že moje eh, trpělivost už končí, pokud jde o EBA a potom se bude muset rozpočet, eh, výbor pro rozpočet rozhodnout, jak bude tedy postupovat. Eh, takže paní Haug říká, dobře, takže ty, ty odpovědi jste neoddržela, dobře. Dobře, takže budeme postupovat tedy tak, jak navrhuje Monika. Takže vypracujeme stanovisko. A budeme tedy postupovat odpovídajícím způsobem. A musíme přistoupit k tedy k odpovídajícímu postupu v rámci rozpočtu. Takže Monika odchází. takže nic mi jiného nezbývá, že po tomto nepříjemném zážitku vám chci popřát hezký večer. Děkuji vám za to, že jste tady s námi zůstali. Naschledanou.